potom krátká přestávka a potom v 15 hodin pořad jednáním byl publikován na webových stránkách Evropského parlamentu a nyní ukončuji zasedání a přeji vám příjemnou noc.